So, dear colleagues, six past nine. Tak vážení kolegové, je 6 minut po deváté, měli bychom začít. Prvním dnešním bodem je bod číslo 10. Dohoda mezi Evropskou unii a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách. Je tady o e, zahájení nových vztahů s Novým Zélandem. Naším zpravodajem je Daniel Kaspary, kterému tímto dávám slovo. Ja, eh, dear eh, Bernd, as you started in English, I will continue in English. Tak vzhledem k tomu, že jste začal anglicky, tak já budu pokračovat anglicky. Jak víte, v říjnu letošního roku Evropský parlament vydal doporučení k vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Novým Zélandem, která má za cíl e, nové, e, novou ambiciózní a e, obsáhlou dohodu o volném obchodu, která by posílila a dále rozšířila momentální bilaterální obchodně investiční vztahy. V roce 2015 například obchod se zbožím mezi EU a Novým Zélandem činil 8,5 miliard euro s tím nepřímo souvisí, s touto dohodou, která bude doufejme brzy uzavřena, že obě strany už se shodly na vytvoření e, celního prostředí příznivého k obchodu tím, že podepsali dohodu o spolupráci v oblasti neutrální správní pomoc, eh, vzájemné správní pomoci a celních otázkách. To bylo v červenci letošního roku a jde o další krok v prohloubení ekonomických vztahů mezi EU a Novým Zélandem. Evropská unie už uzavřela více než 75 dohod eh, o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, mimo jiné se zeměmi jako Korea, Kanada, Hongkong, USA, Indie, Čína, Japonsko a proto je nyní na čase uzavřít dohodu e, s dalším e, spolehlivým a e, stabilním partnerem, jako je Nový Zéland. Dnes musíme vyslovit souhlas Evropského parlamentu, takže jenom pár klíčových bodů. Tato dohoda má za cíl prospívat legitimnímu obchodu a vytvořit předvídatelnější Eh, výměnu obchodu a dále umožnit výměnu informací a spolupráci celních orgánů za pomoci nových orgánů, které by zvýšily efektivitu stávajících nástrojů. Podporovat moderní a jednoduché procedury, aby se dosáhlo úspory času a peněz a vytvoření rovných podmínek pro ekonomické subjekty na obou stranách. Pomáhat eh, Eh, vyšetřování případu porušení celní legislativy a tím zabraňovat eh, tomu, aby eh, vznikla škoda lidem nebo zboží tím, že by se zboží nedostalo na trh. Já tedy žádám kolegové o podporu této dohody a o souhlasní, abychom umožnili efektivní spolupráci celních orgánů, která by dále rozšířila a prohloubila naše vztahy s Novým Zélandem. Děkuji vám. No, skutečně toto bychom měli podpořit, toto malou rostoucí květinku. Co tomu říká Karolin? Děkuji, pane předsedo, dobré dopoledne. Toto téma bylo dlouho zablokováno na radě, protože jsem ráda, že o tom dnes diskutujeme a že se o tom bude brzy hlasovat. Ta dohoda má eh, pomáhat při provádění celních eh, postupů mezi EU a Novým Zélandem a zaručit jejich dobré fungování. A zároveň je to také signál lepší, zlepšené spolupráce s novým Zélandem a Nový Zéland je pro nás důležitý spolehlivý partner. Ehm, to se také týká dohody o volném obchodu. U této dohody jde zejména o upravení a zlepšení vzájemných vztahů v celní oblasti a také vytvoření právního základu pro kooperační rámec. Cíle jsou tyto. Za prvé podpořit legální obchod a výměnu zboží, zajistit dodavatelský řetězec a tím zjednodušit dopravu zboží mezi EU a Novým Zélandem. Pak jde také o lepší dodržování právních předpisů, to, aby se to podpořilo, a také o lepší výměnu informací, eh, protože to je důležité, eh, když se správně ne uplatňují právní předpisy a je to důležité také pro boj proti porušování celních předpisů. Dále je třeba zaručit ochranu údajů a také jde o prosazování a vylepšování prosazování práv eh, duševního vlastnictví. Dále to má eh, zlepšit eh, vývoj a hodnocení nových celních postupů a samozřejmě se budou také vyměňovat osvědčené praktiky. Zde má být i možnost výměny personálu, tak abychom si mohli vyměňovat zkušenosti a diskutovat o různých perspektivách. Ráda bych se eh, eh, uvedla že jako Evropský parlament máme pouze právo souhlasu a já nevidím žádný důvod pro to, abychom e, ten souhlas odmítli. Zcela naopak e, je dobré zlepšovat spolupráci a vztahy s Novým zemandem tak, abychom mohli ulehčit výměnu zboží mezi EU a touto zemí. Děkuji. Děkuji a nyní pan McHarkin. Paní McHarkin. Dobrý den, eh, budu hovořit dnes eh, jménem eh, svého kolegy, který je stínovým zpravodajem otázka Nového Zelandu. ECR velice vítá tu, to dohodu v době, kdy skutečně bychom chtěli zahájit toto jednání o volném obchodu. Myslím si, že to je skutečně na místě a na čase. Měli bychom naši spolupráci v oblasti celní dále posílit, měli bychom posílit legitimní obchod a měli bychom také zabránit nelegálnímu pohybu zboží. E, s Novým Zélandem máme již velice silné e, partnerství a také celou řadu bilaterálních e, dohod a ať už se to týká technických certifikátů například, nebo otázek uznávání společných standardů to eh, vytváří velice silnou platformu, kdy eh, můžeme dále pracovat a myslím si, že dohoda a souhlas s touto dohodou o volném obchodu by měla být velice jednoduchá. By měl být jednoduchý. Děkuji. Eh, to bylo velice krátké, velice přesné, jako vždy. Pan Buchner za zelené. Možná budu ještě stručnější. Dohoda je jistě dobrá věc. S tím souhlasím. Pouze krátká poznámka z mé strany. Pokud jedete na Nový Zéland, tak první, co uvidíte, nebo co vám bude připadat zajímavé, je to, že se vás někdy zvláštním způsobem ptají, zda máte u sebe nějaké věci, které by ohrožily biobezpečnost. Například se mě ptali, zda jsou mé boty čisté. někde je to až poněkud úsměvné, ale můžeme to chápat, neboť tam skutečně jsou druhy zvířat a rostlin, které nikde jinde na světě nejsou. A pokud by se tam zavlekly nějaké jiné věci, i malé, tak by se jejich ekosystém mohl naprosto zničit. Například ti ptáci, kteří hnízdí na zemi, tak jejich vajíčka jsou ohrožena. A proto je třeba někdy akceptovat eh, novozelandská až někdy trochu úsměšná opatření. A já bych nera, byl nerad, aby toto bylo v rámci prosazování volného obchodu nějakým způsobem omezováno. Děkuji, předseda. Nikdo další se o slovo nehlásil a proto dám slovo komisi panu Grejfovi z DG Text, eh, Text, tady z generálního ředitelství tax a mohl by nám možná uvést několik praktických případů. Já jsem také navštívil s delegací Nový Zéland. Pan Buchner hovořil o jistých aspektech, ale e, mimo tyto aspekty se mi zdálo, že jejich systém je relativně dobře, v, dob, dobře, v dobrém stavu. Proč tedy potřebují administrativní pomoc? Co to konkrétně znamená? Já jsem jejich administrativní kompetence požadoval za velice dobře, dobré za dobře rozvinuté. Takže prosím zástupce komise, aby se vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, eh, pane předsedo, dobrý den, pane zpravodaji, dobrý den, vážení poslanci. Ano, já budu také velice stručný, protože všichni jste již vlastně zde přednesl jaký souhrn všech těch výhod, které vyplývají z této dohody s, nové, s Novým Zélandem. Myslím si, že Nový Zéland, je velice férový partner náš a, a myslím si, že taková spolupráce může být jenom přínosná. Tato dohoda směřuje ke zlepšení eh, nejen bilaterální spolupráce, ale musíte také si uvědomit, že Nový Zéland je velice eh, respektovaný a eh, velice spolehlivý hráč ve, ve světové například celní organizaci. A jestliže budeme mít takového partnera, jestliže s ním budeme spolupracovat, tak to by mohlo mít dopad i za hranice jednotlivých bilaterálních dohod. E, teď e, něco k tomu bodu e, týkajícího se té kvality nebo vlastní schopnosti té zprávy celní na Novém Zélandě. Tady mohou pouze potvrdit, že skutečně se jedná o velice efektivní, velice výkonnou, velice dobrou Eh, zprávu. Eh, ten ono to souvisí trošičku s tou britskou eh, tradicí, která stále ještě existuje na Novém Zélandě, někde se v podstatě fitosanitární věci velice přísně kontrolují. Existuje tam celá řada opatření v této oblasti, což není nutně tedy celní záležitost, i když k celní práci to také přispívá ale je jasné, že cokoliv můžeme udělat v oblasti spolupráce, které, která souvisí s importem a exportem zboží, eh, bude mít dopad eh, nejen tedy na eh, tržby, ale také na bezpečnost produktů a také na bezpečnost celého toho systému. A stále se to Eh, vlastně jakýmsi eh, vzorem také boje proti jakýmkoliv podvodům v této oblasti. Myslím si, že můžeme eh, skutečně čerpat ze zkušenosti takovéto země právě v této oblasti. Děkuji. Všem otázka vyhýbání, všem otázka vymývání, vyhýbání se daním a daňových rájů do toho zahrnutá není, nebo? Chair, that's another matter. We are not Pane předsedo, to je e, jiná záležitost. My tady e, nehovoříme o daňových otázkách, hovoříme zde o celních otázkách, e, vyhýbání se daním, daňové povinnosti. To je věc, kterou je potřeba, aby se zabýval někdo jiný, i když stanovisko k tomu pochopitelně vítáme. No, to je ovšem také zajímavé i v tomto případě. Nyní pan Daniel Kaspary, máte nějaké připomínky, komentáře? Děkuji kolegům mnohokrát za jejich stanovisko, za jejich vystoupení, také komisi. E, podíváme se na tu věc zde na výboru a e, uvidíme, zda zjistíme něco, co jsme přehlédli, zda můžeme k tomu nějak přispět. Těším se na příští týdny. Předseda, já se také těším na příští týdny. A co se týče této zprávy, tak e, návrh zprávy, o tom budeme diskutovat v lednu a pravděpodobně o návrhu zprávy budeme hlasovat 20. února. Děkuji mnohokrát za rozpravu. Nyní se dostáváme k bodu číslo 11, což je také velice zajímavá otázka. Je to reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie právě dnes s ohledem na budoucnost strukturálních fondů je to opět na výsost relevantní téma. A my vypracováváme stanovisko pro výbor pro rozpočet. Naším zpravodajem je Wim van de Kamp. Dnes bohužel tady nemůže být, neboť má povinnosti ve výboru pro dopravu a proto poprosil koordinátora za EPP, aby nám dnes objasnil jeho postoj, takže já předávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Návrh zprávy máte pravděpodobně před sebou a já tady pohovořím o těch šesti bodech, které jsou důležité pro pana zpravodaje. Přečtu to a mám to anglicky, takže to přečtu anglicky. Tak za prvé <clears throat> Minulý týden předseda Evropského parlamentu zahájil debatu eh, o vlastních zdrojích, bylo to v německých novinách VRC, a to v kontextu rozšíření evropského rozpočtu z důvodu značných finančních výz, eh, výzev, které nás čekají v blízké budoucnosti. O tom jste patrně již hovořili. Za druhé, probíhající debata o vlastních zdrojích eh, vedla rozpočtový výbor k tomu, aby sepsal zprávu z vlastní iniciativy o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie. E, a e, k této zprávě výbor pro mezinárodní obchod e, bude podávat stanovisko. V návrhu stanoviska zpravodaj zdůrazňuje body, které jsou v obecném zájmu a které se konkrétně týkají výboru pro mezinárodní obchod. Obecně vlastní zdroje a jejich, jejich reforma by měla zjednodušit současný systém a měla by mít za cíl eh, úspory výdajů pro členské státy, aniž by byla zvýšena daňová zátěž na evropské občany. Závislost EU na eh, příspěvcích členských států na základě DPH a hrubého národního důchodu by měly být přeskoumány a e, možnost udržitelnosti a e, celních e, poplatků na, zboží, na obchod zbožím, se zbožím a službami, to je možnost, která by měla být proskoumána, abychom naplnili podmínky dané COP21. Konkrétněji zpravodaj konstatuje, že dovoz ze zemí mimo Evropské unie a e, cukrové poplatky e, jsou značným příspěvkem k evropskému rozpočtu. E, evropský celní systém musí být optimalizován protože dohody o volném obchodu by mohly vést ke snížení tradičních vlastních zdrojů a nástroje obchodní obrany by neměly být používány jako primární vlastní zdroj Evropské unie. Spravodaj se těší na spolupráci s kolegy v tomto výboru a doufá v co nejširší konsenzus za dva týdny. Děkuji moc krát. Děkuji a tím dávám slovo stínovým zpravodajům, nejdříve za stínový zpravodaj za SAD. Děkuji. Chtěl bych nejdříve poděkovat panu zpravodaji za práci, kterou odvedl. V mnoha bodech, myslím, budeme mít stejný názor, e, vidím tady mnoho společného mezi námi, všichni se shodneme na to, že nutně potřebujeme reformu systému vlastních zdrojů, zejména ze tří důvodů. Finanční potřeby EU narůstají, neboť dostává čím dál tím více nových úkolů a to se musí odrazit i v příjmech Evropské unie. A často jsou to výdaje, které přímo či velice úzce souvisí se obchodní politikou, například různé investiční fondy pro Afriku a další, o kterých nyní diskutujeme. A dále nesmíme zapomínat, že Brexit eh, sníží příjmový základ Evropské unie značným způsobem a proto před nás postaví nové finančně politické výzvy. A z toho, co se momentálně jeví, musíme alespoň očekávat, že pokud chceme mít i nadále úspěšnou obchodní politiku, a zdá se, že ano, tak se sníží naše celní příjmy, nebo tím cílem obchodní politiky je redukovat cla. Proto nepotřebujeme pouze reformu systému vlastních zdrojů, ale i rozšíření systému vlastních zdrojů. A tady je velice zajímavé to, co navrhla skupina na vysoké úrovni, kde říkají, nové zdroje je třeba hledat zejména tam, kde vznikají nové zdroje díky evropské spolupráci, tedy tam, kde máme přidanou hodnotu díky tomu, že Evropa je a jedná společně a, dá za, a tam, kde to zároveň zlepší schopnosti evropského vnitřního zdroje. Takové vlastní dvoje bychom měli vytvořit. Tedy týká se to zejména otázky daní, například eh, koordinace v oblasti zdanění podniků, to by byl jeden z příkladů. Další bod, eh, který nadneseme, který trošku možná jde nad rámec toho, co dosud uvedl pan zpravodaj, je otázka toho, že chceme, aby byly odstraněny veškeré rabaty, aby ten systém byl skutečně jednotný. A dále, a to už se nachází ve zprávě pana zpravodaje, je třeba zlepšit celní systém komplexním způsobem konečně implementovat veškeré ty návrhy na zlepšení celního systému, které byly předloženy v posledních letech, zejména s cílem toho, abychom bojovali proti vyhýbání se daním. Jak říkám, již nyní vidím mnoho společného mezi námi, těším se na diskusi a věřím, že nakonec budeme mít velmi dobré stanovisko o reformě systému vlastních zdrojů. Děkuji. A nyní pan Buchner za zelené. Děkuji, i my souhlasíme s těmi hlavními body, tohoto návrhu. Ještě bych rád poznamenal jednu maličkost. V bodě 4 se říká, že při slech či daních, podle toho, jak to nazveme, je třeba ohledět také na udržitelnost a e, emise, což umožňuje systém, který jsme navrhovali již před mnoha lety, neboť systém certifikátů pro CO2, který momentálně máme, může být doplněn určitými odvody při dovážení energie. Připomínám, že ročně v Evropské unii dáváme 400 miliard eur za dovoz energií. Na to bychom se měli podívat podrobněji a musíme zohlodit, jak to škodí našemu klimatu. To je zásadní věc a tohle je, myslím, dobrý přístup. Tedy v maličkostech určitých nesouhlasím s zpravodajem, ale souhlasím s tím, že je třeba abychom to zacílili na ten účel, kde si přejeme dosáhnout konkrétního zlepšení a tím mám na mysli naše klima. Děkuji vám. Děkuji. Nyní dávám slovo komisi, pan Luka Dekali z DG Trade. Rád bych také ještě tematizoval jednu otázku. Již dlouho diskutujeme o skutečných odvodech, které by se týkaly například CO2, nějaká daň z CO2 na dovozy. Možná by DG Trade nám mohlo poněkud rozvést, jaké možnosti vidí oni v této oblasti, zejména v kontextu pravidel VTO, kde máme manevrovací prostor a kde ne. A to by bylo, myslím, hodné, že by nám to upřesnili, abychom věděli, kde se pohybujeme. To by bylo důležité, abychom tedy věděli, jak říkám, na jakém poli jsme, abychom si to přesně vymezili. A pak bod 6, to jsou ty DDI příjmy. To nebylo pokládáno za stabilní zdroj, ale přeci jenom to byl zdroj to jsou ty nástroje na ochranu obchodu. A tady by bylo zajímavé vidět, jak vysoký je tento zdroj, zda jsou v něm velké výkyvy, nebo jak to s tím přesně vypadá. Takže nyní předávám slovo komisi a prosím o zodpovězení i otázek, které jsem položil já. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve eh, řekl, že existuje Eh, náš eh, eh, dokument, kde říkáme, že skutečně se věnujeme to otázce a to jak na straně výdajů, tak na straně příjmu. Trošičku jste mě přistrčil k tomu, abych hovořil o dvou konkrétních věcech, které jsou oba, obě velice složité, ale pokusím se pouze o takové obecné poznámky. Ta otázka týkající se toho čtvrtého odstavce, to je eh, velice složitá věc. Týká se to tedy to, té daně na CO2. Tady musíme rozlišovat dvě eh, věci, a sice přizpůsobení se to, eh, té současné situaci a představit si hypoteticky určitě, no, určitou novou situaci, která by v podstatě souvisela s tím, čemu říkáme footprint v těch vnitrostátních úpravách. Jestliže se tedy podíváme na tuto věc, Eh, tak tady skutečně to není vnímáno jako daň. Je to systém, kdy eh, výrobci si eh, nakupují kredity, to, jestliže jsou tedy ve výrobní sféře, ale nejedná se skutečně o daně, to souvisí tedy vlastně s takovým určitým, s těmi úpravami právními, které souvisejí s výrobou daného konkrétního produktu a potom také to upravuje pochopitelně i import, například DPH Eh, tak DPH v podstatě eh, se eh, týká jak importu na jedné straně, tak také té vnitrostátní výroby. Tady tedy skutečně je velice těžké rozlišovat, co je ta vnitrostátní daň a jaký je ekvivalent, který bychom mohli tedy vyžadovat v případě importu teoretické diskusy, která souvisí s pravidly Světové obchodní organizace. Tady se shodujeme na tom, že je možné skutečně rozlišovat mezi tím, jakým způsobem byl vyroben Eh, daný produkt, jak v rámci EU, tak také mimo EU. Tady eh, eh, máme například věci upravené v naší směrnici o obnovitelných zdrojích. Současně s tím ale máme tedy systém, kdy skutečně můžeme nějakým způsobem vysledovat to, čemu říkáme uhlíková stopa, tak to pochopitelně může mít nebo sebou nést velké úkoly a velké problémy, co se týče vlastní zprávy všech těchto otázek. To jsou otázky mimořádně složité a e, je potřeba se podívat tedy na to z pohledu zákonu, e, e, pravidel, která jsou upravena Světovou obchodní organizací. Ta rozhodně týkající se vlastních zdrojů vlastně říkají, že veškeré příjmy, které eh, vycházejí z těch rozhodnutí eh, o obchodní politice, jsou vlastně vlastními eh, zdroji. To jsou hlavně cla a to platí o všech možných clech, ale také o různých dávkách Eh, já si myslím, že co se týče TDI, tak to skutečně se týká pouze malého procenta, jednoho nebo dvou procent našeho importu. Většinou to, co přichází z TDI, eh, je eh, pouze jedno nebo dvě procenta našich příjmů, které máme tedy z cel. Úroveň těch, těchto peněz je během posledních několika let už víceméně stabilní je to asi 15%, jinými slovy, eh, je to poměrně malé také eh, v souvislosti, jestliže to srovnáme s DPH nebo s tím eh, hrubým národním produktem, důchodem. Ehm, myslím si, že k tomu bychom měli mít trialog, také k modernizaci pro TDI. Myslím si, že to je věc důležitá pladeb pro vlastní zdroje. Eh, taková poznámka, když ty nástroje na ochranu obchodu tak eh, dobře fungují a jsou dobré, tak to nepřináší vůbec žádné zdroje, protože prostě pak fungují a nepřichází žádný zboží. Mimochodem, eh, ten harmonogram je stále tak, jak byl navržen, to znamená, že můžeme očekávat, že v květnu budeme mít tedy novou, nový rámec. Ano, já si myslím, že to bude eh, skutečně na jaře. Já se, jsem se dívala ten program komise a myslím, že stále to je skutečně květen. Ještě? Děkuji. Jménem eh, zpravodaje musím říci, že vidím zejména dvě zásadní technické otázky. Jak přesně upraví komise svůj návrh vlastních zdrojů. Z politického hlediska je pro nás mnohem důležitější psychologická otázka. Zda máme pocit, že tedy Evropská unie to zvládne, zda zvládne vytvořit eh, smysluplný systém vlastních zdrojů, tedy neboli i vlastně Unie a komise, to, protože vlastní je to je vždy jistý typ daní. Neotevřeme takto pandořinu skřínku, jak to bude vnímat veřejnost. Navrhuji, aby se komise pokusila již nyní velmi předem vytvořit dokonalou komunikační strategii, tak abychom to mohli veřejnosti dobře vysvětlit. Děkuji. I já si myslím, že politická implementace vlastních zdrojů to bude uh, E, v členských státech e, centrální otázkou, jak k tomu přistoupit a zda k tomu dobře přistoupit. Možná by byla možnost, když se tady máme dodatečné úkoly, ochrana hranic, e, ochrana před katastrofami, že bychom to mohli navázat a takto lidem vysvětlit, že je to třeba propojit s vlastními zdroji, ale samozřejmě je důležité to dobře vysvětlovat. Děkuji. E, lhůta pro pozměňovací návrhy je příští týden 27. listopadu v 18 hodin. A pak budeme moci o zprávě hlasovat v lednu. Mám pocit, že to bude 22. nebo 23. Děkuji vám mnohokrát. Tímto jsme velmi rychle pokročili a já ani nemohu nyní e, předsunout nějaký jiný bod na pořadu jednání. Jediné, co by, bylo, co by šlo, by bylo e, ty monitorovací zprávy. Nevím, zda tady někdo ovšem je z těch zpravodajů. což znamená, že si nyní uděláme přestávku na 20 minut.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

So, dear colleagues, please take your seat. Tak, vážení kolegové, prosím, posaďte se. Okay, so, before start... Tak ještě předtím, než začneme, mám jedno oznámení. Sorin Mojsa opustil frakci socialistů a demokratů a nyní je nezařazeným poslancem. A proto tu dnes socialisté a demokraté mají pouze devět poslanců místo deseti. Začneme tedy s hlasováním ale ještě předtím provedeme zkušební hlasování elektronicky. Takže všichni si prosím připravte hlasovací karty, zasuňte je do zařízení a zahajuji zkušební hlasování. Stand hier. And I will close the test vote. A končím zkušební hlasování, přijato. Teď tedy začneme s hlasováním a konkrétně bodem číslo 12, což je strategie digitálního obchodu od Maritě Scháke. A předtím, než začneme s hlasováním, bych chtěl oznámit, že paní Andrikiene spolu podepsala 22 pozměňovacích návrhů paní Reding, které jsou na hlasovacím seznamu vyznačeny, ale ne v dokumentu s pozměňovacími návrhy. Je to mnoho pozměňovacích návrhů, které paní Andrikiene spolu podepsala. Tak to je všechno, co jsem chtěl říci a můžeme začít pozměňovací návrhem 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 na dvě části. První část, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 na dvě části. První část pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom případné doplnění, pozměňovací návrh 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další možné doplnění 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme pozměňovací návrh 96, zahajuji hlasování. Končím hlasování to. Navrh 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 110 pro. Omlouvám se, odpadá. 106 doplnění. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14 pro, proti, přijato. Kompromis 15 pro, proti, drželi se, přijato. Sto dvacet pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme 130, zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. Potom mnoho návrhů odpadá. A teď 135 a 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 137 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 140 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 138 pro? 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 na dvě části. První část pro, takže se vracíme ke 141. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A teď 142 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, ověříme. První část 142. Zahajuji hlasování a končím hlasování.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 Přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 152. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto padesát osm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A potom máme ústní pozměnění od EPP. A sice eh, podle přijatých doporučení parlamentu. Kdo je pro toto doplnění? Proti? Drželi se? To ověříme ještě. Ověřujeme do ústní pozměnění. Pozměnění k pozměňovacímu návrhu 158. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. Prosím, zvedejte ruce. 159 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou. Já si myslím, že 159 eh, bylo eh, přijato a ne odmítnuto. Dobře, tak eh, ještě jednou 159. Ověříme to elektronicky. Ověříme 159. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Prosím, zvedejte pořádně ruce. Jinak je to trošku těžké to vidět, když zvedají ruce jenom ti, kdo hlasují proti. Tak to pak vytváří klamný dojem. 160. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 162 pro, proti, 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto sedmdesát devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 184, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato 4 pro, proti, zdrželi se, přijato 5 a 6 pro, proti, zdrželi se, přijato 7 pro, teď to odpadá a potom až 11. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že odmítnuto, ale musíme to ověřit. Hlasujeme o návrhu 22. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 27 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 26 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 28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 Přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 41 pro. Proti. Zdr- zdrželi se. Zamítnuto. 42 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 43 pro. Proti. Zdrželi se Přijato. 44 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 45 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Ověříme 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi, zdrželi se přijato. Ověříme 46, 47, ověřujeme návrh 47, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 53 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 54 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměnění od SD pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou. Ústní pozměnění ke kompromisu 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměnění od zelených nové, nový bod odůvodnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ne, přijato, omlouvá se předseda. Potom jdeme na stanoviska výborů. Nejprve ITRE. A jeden pozměňovací návrh od ITRE už je přijat s pozměňovacím návrhem, o kterém jsme hlasovali. ITRE 4 pro, proti. Ještě jednou. ITRE 4 pro, proti zdrželi se, přijato. ITRE 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 8 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že přijato, ale ověříme. Hlasujeme o ITRE 5. A končím hlasování a je to přijato. ITRE 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 13, to je ten návrh, o kterém jsem mluvil, odpadá. ITRE 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 16, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. ITRE 19, jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pak návrhy odpadají, protože jsme přijali naše pozměňovací návrhy. Jdeme na IMKO. IMKO 1 pro, proti, zdrželi se, ověříme. IMKO 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Imko 5, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 6 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 10, pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom jdeme na Libé. Libe 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 8 pro, ještě jednou Libe 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 13 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme Libe 13, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Libe 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o celé zprávě elektronicky. Zahajuji hlasování. EPP má o jednoho poslance navíc, už je to v pořádku. Končím hlasování a velkou většinou přijato. Gratuluji Maritě Scháke. So, now we are moving to our... Teď tedy přejdeme k dalšímu, k další velké zprávě, což je přepracované znění 105, poznat kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Eh, ústní pozměňovací návrh, eh, malý skákev, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, to je přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se, to si zkontrolujeme Kontrolujeme poznací návrh 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně, zamítnuto. Potom 113 a 114, kdo je pro, kdo je proti, kdo je, to je zamítnuto. 125, 126, kdo je pro, proti kdo se zdržel, to je zamítnuto. Ne, pojďme si to radši, pojďme si to radši ověřit. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to skutečně zamítnuto. Teď kompromisní návrh 8a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Je to přijato. 152 je další pozměnací eh, návrh, eh, který to je ústní pozměnací návrh, ten navrhuje, nahrazuje ten původní, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď 153, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 155, 156, ty jsou stejné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Přijato. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď 161. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 162 pro, proti, zdržel se. to si překontrolujeme, překontrolujeme poslanec na 162, zahájí hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 165. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Teď 174, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Potom máme tři pozměňovací návrhy, které jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 180, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromisní návrh 11, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 12, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 192, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 193, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 194 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, potom 13, je to kompromisní návrh pro, proti, zdržel se, přijato, teď kompromisně 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní pozměňovací návrh od Kristofa Fielnera, kdo je pro, kdo je proti, <clears throat> zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 208 pro, <clears throat> proti, zdržel se, to si zkontrolujeme. Kontrolujeme 208, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 209, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 210, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To si zkontrolujeme. Kontrolujeme poslanec na 210, kdo je, zahajuje hlasování. 110, 210, ano. Končím hlasování. Zamítnuto. 212, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 214 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 216, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? To si taky překontrolujeme. 216. Kontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 217. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 218 pro, Proti? Zdržel se někdo? I to si překontrolujeme. Kontroluje 218, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 219 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Dále eh, ve dvou částech eh, budeme hlasovat o 221. První část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto a druhá část, kdo je pro, proti, zdržel jsem, tak si zkontrolujeme. Tady to není úplně jasné, čili druhá část 221. zahají hlasování. Končím je to přijato. 222, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 223 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 225, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 226, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Teď 231, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 233, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 243 a 24 od AFETu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Teď 247. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 248 pro? proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 449 pro, proti, zdržel se. To si radši překontrolujeme. Kontrolujeme 249, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Teď 253, kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. To si také zkontrolujeme radši. 253. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Je to přijato, e, což tedy znamená, že se to týká 254, 255 a můžeme přejít na 256. Kdo je pro? Proti? zdržel jsem, přijato. Teď 257, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 258 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 259 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 260, kdo je pro, proti, zdržel se, myslím, si, že to je přijato, ale radši to zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování, je to přijato. Další potom je 262, kdo je pro, proti, zdržel jsem, Myslím si, že to je zamítnuto, ale překontrolujeme to. 262 zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 263 pro, proti, zdržel jsem, přijato 39 takže 263 si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Dobré oči. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To si zkontrolujeme. Kontrolujeme pozměňovací návrh 39, kdo je pro? Pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Poslanec návrh 266 pro, proti. Zdržel jsem. To si také překontrolujeme. Kontroluji 266. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 274. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdržel se, to je přijato. Kompromisní návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 291 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 292 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromisní návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, AFET 32 eh, od AFETu, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňovací návrh 310 pro, proti, zdržel se přijato, 314 pro, <clears throat> proti, zdržel se zamítnuto, 315 pro, proti, zdržel se přijato, <clears throat> podací návrh AFETu 33, <clears throat> kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 318, ne, pan předseda je opravován, takže nejprve 317. Kdo je pro, proti? Zdržel jsem, to je zamítnuto. Teď tedy 318 společně s 34 od AFETu. Kdo je pro, proti? Zdržel se, přijato. Další 319 a od AFETu 35. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 320, kdo je pro, proti, zdržel se. A co socialisté a demokraté? Vy jste pro? Tak si to překontrolujeme. 320 e, kontrolujeme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to přijato. E, 321 pro, proti, zdržel jsem, přijato. Kompromisní návrh 20a. 20a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 323 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 324 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, eh, tady máme 326, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 328 a 329 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, to si překontrolujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto, 330 e, ne. 330. Hlasujeme o 330. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. Zamítnuto. 331. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. na AFETu 36. Pro, proti, zdržel se. To je přijato. Kompromisní návrh 22. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 335 pro, proti, zdržel se, přijato. 340 a 341 společně, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 343, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Kompromisní návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 348 pro. Proti? Zdržel se. Myslím si, že to je zamítnuto, ale pojďme si to zkontrolovat. 348. Zahoji hlasování, teď už končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 59, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh kompromisní 2, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 2a. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď 69. Eh, eh, kdo je pro, proti, zdržel se. Takže ještě jednou. 69. Kdo je pro, proti, zdržel se. Je to přijato. Pozměňovací návrh 3 od, zprav, od zpravodaje, pozměňovací návrh eh, je to pozměňovací návrh ne od AFETu, ale od zpravodaje, čili pozměňovací návrh 3 od zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se eh, přijato, 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 72 pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 3, pro, proti, zdržel se, přijato. Teď pozměňovací návrh 76 a uh, Eh, také společně s bodem odůvodnění 77, 78, kdo je pro, proti, kdo zdržel, eh, přijato. 79 teď. Pardon, 77, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pak máme kompromisní návrh 3a, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Potom opět máme a blok budeme hlasovat eh, společně se 152. Aha, to již bylo přijato. Určitě, ano. Dobrá, takže jdeme k poznávací návrhu 6 ze strany zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Pětka od Afetu, kdo je pro, proti, zdržel se, to je přijato. Kompromisní návrh čty, ne, pardon, eh, ještě máme 84, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh čtyři pro, proti, zdržel se, eh, přijato. Pak máme tři stejné pozměňovací návrhy 89, 90 a 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmička od AFETu, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 8 od AFETu, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dva e, stejné pozměňovací návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se, to si radši zkontrolujeme. Je to 92 a 9 od AFETu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Teď 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 5. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď stovka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď 30. Kdo je pro? Proti? Ne, to musí být. pardon, je to bod odůvodnění 30, ale pozměňovací návrh 12, ano, já se, čili pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto a pozměňovací návrh 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to si zkontrolujeme, zkontrolujeme si 103, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Takže to byla ta první část. A teď přejdeme k druhé části. Je to pozměňovací návrh 349. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Chcete to překontrolovat? Dobrá. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Máme jednoho poslance SND navíc. Je to přijato. Takže 350 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 351 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 352 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, chcete zkontrolovat, dobrá, zkontrolujeme 352. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Teď 353. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. Myslím si, že to je také zamítnuto, ale pojďme si to zkontrolovat. 353. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 354, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 355 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 356, kdo je pro? Proti? 356. Kdo je pro? Ne, to padá. Dobrá, Takže všechny tyto tři odpadají. Přijali jsme 335 a proto tyto tři poznací návrhy odpadají. To znamená, že teď budeme na 367. 367. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Teď 371, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále máme ústní poznací návrh ze strany zpravodaje, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 374, kdo je pro, Proti? Zdržel jsem. To si kontro- zkontrolujeme. Kontrolujeme 374, zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Je to přijato. 375, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 376, je pro, proti, zdržel se, přijato. 377, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 380, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 381, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To si překontrolujeme. 381. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 383, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. 384. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 386 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 387 pro, proti, zdržel se, Tady si to zkontrolujeme. Kontrolujeme 387. Zahajuji hlasování. A hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 388. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 389 pro proti, zdržel se, přijato 390 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 392 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 393 pro, proti, zdržel se, přijato 394 pro, proti, zdržel se přijato, 396 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 396 proti, zdržel se zamítnuto, 390. 398 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. poznáci návrh 400 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 402, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Teď 55, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Poznací návrh 404 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 406 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 407 pro, proti, zdržel se, přijato, 407, kdo je pro, proti, zdržel jsem, zamítnuto, 409, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je přijato. 56 odpadá. Čtyřista deset, kdo je pro? Proti? Zdržel se? socialisté a demokraté nereagují, zdá se. Hlasujeme o 410 elektronicky, zahají hlasování. Takže asi jsou pro, takže končím hlasování. Ano, opravdu je to přijato. 57. Kdo je pro? Ne, to padá, pardon, takže 411, 411. Pro, proti, zdržel se, přijato. Takže další potom odpadá a jdeme na 415, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 418 kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 419 pro, proti. Zdržel se. To si zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Pozměnec 419. Končím hlasování. Je to přijato. 422, kdo je pro? proti, zdržel jsem, zamítnuto. A teď 424, kdo je pro, proti, zdržel jsem. přijato. A teď budeme hlasovat o celém tomto návrhu zprávu, tak jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tady máme skutečně obrovskou většinu, byl, tento návrh byl přijat, takže Klausi Buchnerovi nám nezbývá než pogratulovat a také celému tomu vyjednávacímu týmu. I will give the floor. Tak a teď dám tedy slovo zpravodaji. Entschuldigung, ja. Ich möchte gerne das... Rád bych měl mandát pro přímá vyjednávání s radou. Rád bych tedy, abychom hlasovali o tomto tématu, o tom mandátu. Takže to je žádost o to, abychom okamžitě zahájili vyjednávání v trialogu s radou. Kdo je pro? A musíme to udělat elektronicky. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže půjdeme na plénum. A potom očekávám že po hlasování o pozměňovacích návrzích budeme mít mandát na zahájení vyjednávání v trialogu. Dále jdeme na bod 14. Je to zpráva paní místopředsedkyně Saifi, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Začínáme kompromisem 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro,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 Ověříme 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď zpráva v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A velkou většinou přijato. Gratuluji. Gratuluji paní Saifi. A poslední dnešní hlasování. Otázka k ústnímu zodpovězení týkající se Krymu a Sevastopolu. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji moc krát. Děkuji za toto dlouhé hlasování. A teď, pokud chcete odejít, tak prosím odejděte v tichosti. So, liebe Kollegen, Kollegen. Milí kolegové a milé kolegyně, budeme pokračovat. Jsme u bodu 16. Činnost monitorovacích skupin, zpráva o monitorovacích skupinách, důležitá součást práce našeho výboru. Měli jsme monitorovací skupinu 12. října o vztazích k USA. Bylo to s ředitelem a bývalým vyjednávačem TTIPu Ignacem Garciem Bersero. Eh, Diskutovali jsme s ním rovněž také s Johnem Clarkem eh, z odpovídajícího DG. Byl u této schůzky, neboť některé konflikty, které máme momentálně, ať už, je to, ať už jsou to olivy či maso, jistého typu. Jsou to tedy oblasti, které se týkají zemědělství a které hrají jistou roli i na ministerské konferenci BTO a proto jsme měli výměnu názorů s těmito lidmi. Zdá se, že ještě není zcela jasné, jak se budou směřovat, čiští směřovat svou pozici USA. Také ještě není jasné, jaký výsledek přinese šetření podle starého zákona, jaké to bude mít vliv na národní bezpečnost. Tady je důležitý zejména článek 2, respektive článek 2, který opět aktivoval Trump a který neboť chce znovu zvážit situaci ocelářského průmyslu. Nyní máme informaci, že výsledek bude k dispozici buď v lednu nebo v únoru. My jsme se také velmi intenzivně zabývali postojem USA před ministerskou konferencí VTO v Buenos Aires. Celkově se musíme snažit zabránit eh, možnému stroskotání vývoji ve VTO, zejména co se týče postupu odvolání nebo co se týče jmenování soudců a soudkyn u toho odvolacího orgánu, aby toto nebylo dále blokováno, to je důležité. Důležité takže tady máme o tom zprávy, o našich vztazích obchodníců USA. Pak jsme měli 17. října monitorovací skupinu eh, o Japonsku s hlavním vyjednávačem Petiči, panem Petičionem a ten nás informoval o konkrétním aktuálním stavu a zřejmě je tomu tak, že ta dohoda je krátce před dokončením i komisařka včera um, hovořila o těch otevřených bodech. 18. října proběhla monitorovací skupina o Jižní Asii, kde jsme se věnovali zejména situaci Pákistánu a GSP+. A pan Karim je zde a on nám podá detailní zprávu. Prosím, máte slovo. Thank you very much, uh, chairman. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Vážení kolegové, ano, schůze monitorovací skupiny se uskutečnila i se zástupci Pákistánu a to 23. Eh, eh, listopadu tady v parlamentu v Bruselu. Eh, setkali jsme se s ministrem obchodu a textilu, panem Malikem, a také s ministrem spravedlnosti, panem Ausafem Alím. Tito eh, naši partneři byli doprovázeni za, za, zástupci Ministerstva obchodu a velvyslanectví Pakistánu při Evropské unii a eh, dalšími, včetně poslanců Národního pakistánského schromáždění. K té eh, návštěvě Bruselu došlo těsně před diskuzemi, které momentálně probíhají a které se týkají prováděcí zprávy o GSP+, kterou momentálně připravuje komise. Ta bude předložena našemu výboru na počátku roku 2018, v prvním čtvrtletí roku 2018 a potom samozřejmě budeme mít příležitost o ní diskutovat a e, vyhodnocovat naše postoje. Pokud jde o Pákistán, tak momentálně, pokud jde o e, hodnotu dovozu, e, jde o zhruba 70 eh, dovozu eh, do EU v režimu GSP. Eh, naše strana přivítala dostatečný pokrok v Pákistánu v oblasti politiky, legislativy a práv, tedy na institucionální úrovni. Nicméně stále zůstávají závažné problémy ohledně dě, práv dětí, mučení, trestu smrti a e, špatného zacházení e, ze strany e, policejních složek, potom korupce, zneužívání zákona o rouhání a potlačování svobody projevu. Minister z Pákistánu, který se účastnil schůze, zdůraznil, že GSP Plus se netýká pouze obchodu, ale také naplňování závazků, které přinášejí prosperitu obyvatelům Pákistánu. Pakistánská delegace dále zdůraznila, že e, se musíme e, oprostit od toho pohledu do roku 2023 a musíme spolupracovat i nadále a že GSP by neměl být vrchol našich ambicí. E, pan minister vyjádřil přesvědčení, přesvědčení, že obchod, sociální práva a lidská práva jdou ruku v ruce a pokrok v jedné oblasti eh, vede k pokroku v jiných oblastech. Eh, Pákistán čelí eh, zejména problémům, což bylo zmíněno, to je federální dohled nad příslušnými dohledovými mechanismy, které momentálně existují na úrovni provincií. A my jsme vyzvali Pákistán, aby eh, přijal eh, opatření eh, provinčního dohledu okamžitě po udělení GSP+. Teď je ale tedy potřeba posílit federální dohled nad těmi systémy, které existují v provinciích. Tady ale nastal pokrok. Kromě toho je potřeba zavést novou legislativu pro následné kroky po Eh, implementaci mezinárodních závazků a mezinárodního práva. Je třeba diverzifikovat export. Eh, příliš mnoho se Pakistan spoléhá na vývoz textilu a eh, oděvů. Takže tady je třeba diverzifikace. Kromě toho je potřeba posílit vazby mezi podniky v Pákistánu a podniky v Evropské unii. Naše strana a já děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili eh, této schůze. Naše strana zdůraznila, že rozšířená spolupráce v rámci GSP Plus eh, si žádá eh, příslušné monitorovací orgány, včetně umožnění návštěv mezinárodních organizací v Pákistánu, na což Pákistán zareagoval tak, že to přivítal. E, celkově e, to byla tedy dobrá příležitost k tomu, aby si obě strany vyměnily názory a připravili se na počátek příštího roku, kdy bude nám předložena příslušná zpráva. E, ještě, e, když už hovoříme o Jižní Asii, tak bych si dovolil ještě jeden komentář o Sri Lance, pokud mi to dovolíte, pane předsedo, nebude mi to trvat dlouho. E, chtěl bych o tom hovořit proto, že mám čím dál větší obavy ohledně toho, jakým způsobem Sri Lanka byla nedávno začleněna do schématu eh, GSP+, a eh, byly nám, eh, bylo, bylo nám dáno určité ujištění přímo kanceláří premiéra ohledně budoucího směru, budoucí orientace cestování. Já jsem se setkal s panem Marapana tady v Bruselu, to je ministr zahraničí, a bohužel to byla naprosto katastrofální schůzka kde eh, Sri Lanská strana upustila od závazků, které původně učinila prostřednictvím ministra zahraničí. Následně eh, jsem byl ujištěn přímo kanceláří premiéra, že ty závazky stále ještě platí, tak eh, jak nám byly dány od počátku. Nicméně včera jsem se dozvěděl poměrně znepokojivou zprávu od velvyslance Evropské unie na Sri Lance, podle kterého Sri Lanka upouští od závazků, které vůči nám učinila. Takže ta situace je momentálně eh, monitorována, ale může se stát, že eh, časem budu muset poměrně urgentně požádat o to, abychom toto téma prodiskutovali ve výboru šířejí. Takže to říkám kolegům už takhle na počátku, aby o tom později věděli. Děkuji moc krát, pane Karime a děkuji za ty informace o Sri Lance. Naše delegace pojede na Sri Lanku v příštím pololetí, takže bude moci podat informace o situaci. Tak je zde monitorovací skupina o Mercosuru, to bylo 19. října. Včera jsme to podrobně probírali zde na výboru. Pak 7. listopadu se konala monitorovací skupina k ASEANu a o té nám nyní podá zprávu Mart- David Martin. Děkuji. Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Tentokrát jsme se soustředili hlavně na Indonésii, vlastně jenom na Indonésii, kde jsme eh, měli velice dobrou výměnu i když nás zklamalo to, co bylo obsahem zprávy o stavu vyjednávání. To setkání se konalo mezi 11. a 15. zářím a zdá se, že Indonésie stahuje spoustu věcí, ke kterým se původně zavázala. V současné eh, době se to týká hlavně sanitárních otázek. Indonézané vlastně nechtějí ani eh, eh, dále se věnovat otázce veřejných zakázek, eh, také investic do služeb. I tady pokroky velice pomalý a indonezané nám eh, naznačili, eh, že eh, v současné době o tom hodlají diskutovat. Jinými slovy, tato diskuse ještě ani nebyla zahájena. Na druhé straně jedna pozitivní zránka je dobrá a to se týká IPR neboli zpráv intelektuálním vlastnictví. Tady je pozitivní vývoj. <clears throat> Také se zdá, že začnou brzy jednání s Austrálií o dohodě o volném obchodu, čili to by bylo dobré, zatím tedy v této oblasti eh, v oblasti jednání mezi Evropskou unii a Indonésií o eh, dohodě o volném obchodu tam zatím pokud nedošlo. Eh, komise nám řekla, že nicméně ty ostatní věci se zdají být velice optimistické. Děkuji. Děkuji, Davidem A teď tedy zprávu k Brexitu. Eh, eh, chtěli jsme hovořit o konzultacích týkajících se kvót, týkajících se také cel. Eh, bohužel to asi nebude možné, protože komise odmítla naše pozvání k této diskusi. Měli jsme k tomu poměrně hodně interních diskusí, ale Zdá se, že dnes na výboru eh, můžeme konstatovat, že ta diskuse se bude konat. Tím se dostávám ke konci bodu 16. Teď se eh, dostávám k bodu 17, což je zasedání Cariforu, Carifora EU a opírám slovo Davidovi, aby nám stručně o tomto setkání něco řekl aby nám řekl něco o své zkušenosti. Děkuji, děkuji pane předsedo, pokusím se být velice stručný. <clears throat> Eh, ale předtím ještě než budu hovořit o tomto eh, zasedání, chtěl bych říci, že celá tato delegace v podstatě existuje jenom díky tomu, že tam, že existuje náš výbor, eh, protože my jsme skutečně trvali na tom, že musí být takovýto výbor k dohodě o ekonomickém partnerství. Musím říci, že náš Eh, výbor eh, byl eh, poměrně zklamán zatím těmi výsledky. Týkalo se to teprve třetího zasedání. Vlastně jsme se nesetkali už od roku 2013. Ale potkali jsme se na Trinidadu a Tobago. Měli jsme poměrně dobré diskuse, i když je třeba říci, že některé byly skutečně velice bouřlivé ze strany Carifora. CARIFORM se totiž nedomnívá, že EU dělá dost pro to, aby jim e, pomáhala v tom smyslu, že jim nedáváme dostatečné finanční, finanční podporu. Z naší strany jsme museli zdůraznit, že veškeré ty finanční prostředky v podstatě jsou nedostatečně, nedostatečně využívány. E, na jedné straně tedy nám říkají, že chtějí větší e, prostředky, ale na druhé straně ten karibský fond, eh, ten rozpočet například na výzkum a vývoje, že ve všech, u všech těch fondů platí, že ty peníze nejsou dostatečně využívány. My říkáme tedy, jestliže chcete víc více peněz, tak nejprve nám musíte dokázat, že to, co máte, využíváte efektivně. Eh, <clears throat> další věc, která mě překvapila, je to, že i když jsme se čtyři roky nesešli, tak většina těch problémů byla stále stejná, tak jak jsme o nich hovořili před čtyřmi lety. Eh, jedna otázka eh, eh, se týká se týká těch francouzských daní, protože to vede k určité deformaci hospodářské soutěže. Dále je jasné, že mnoho těch karibských států buď <coughs> protože tam není dostatečná politická vůli. Já jsem se na to ostatně ptal, jestli je tam eh, dostatek eh, politické vůle. Někteří říkali, že ano, někteří říkali, že ne. Eh, ale každopádně to snížení těch cel k tomu nedošlo. V některých případech v podstatě k tomu nemá ani správní kapacitu tak, aby všechny ty změny zavedly. <clears throat> Jedna věc je ale jasná, a sice, že ta karibská strana <clears throat> Eh, má určité představy o tom, jaké má eh, požadavky eh, v souvislosti s touto dohodou o ekonomické partnerství. Doufáme, že dojde také k určitému, k určitému zlepšení, co se týče GI a také zemědělství. Týká se to hlavně těch dohod o vzájemném uznávání v oblasti služeb. Jedna věc je také důležitá, Eh, a tam myslím, že máme eh, společný zájem a to se týká právě těch GI, protože eh, my chceme tyto věci pochopitelně chránit, ale karibské státy se snaží vytvářet a vyvíjet určité projekty pro určitý konkrétní segment pouze. My jsme například navštívili výzkumný ústav, kde se zabývají kakaem tam se eh, snaží eh, udělat eh, nebo dosáhnout toho, co známe například z vína, kdyby skutečně byly označeny například některé druhy kaka jako vysoce kvalitní a podobně. Trinidadské kako v současné době používají velice známé obchody, ale tam vznikal tedy určitý, jak říkám, určitý ten segment trhu, kde oni by chtěli více se eh, účastnit. Ale musím říci, že ten pokrok týkající se eh, toho, této dohody o ekonomickém partnerství eh, nebyl dostatečný, ale přesto je tady snaha, že, aby to skutečně začalo fungovat. Děkuji, ono skutečně uběhla dlouhá doba mohli bychom eh, již očekávat dobré výsledky. Zatím na tom tedy pracujeme. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Vzhledem k tomu, že to není eh, ten případ, tak bych chtěl poděkovat Davidovi za tuto zprávu. Teď si uděláme kratičkou přestávku. Eh, doufáme, že za dvě minuty dorazí pan komisář Moskovíky a že budeme mít možnost s ním diskutovat o Eh, hospodářských aspektech vnějších vztahů. Děkuji, čili přestávka dvě minuty. Tak vážení kolegové, začněme s bodem číslo 18. Já mám velkou radost, že je tu s námi pan komisař eh, Moskoviči. A nyní máme příležitost k tomu, aby k nám pohovořil o situaci vnějších ekonomických vztahů jeho kanceláře jsme dostali návrh ohledně obchodu s kulturním zbožím, což souvisí s externí dimenzí cel. Kromě toho ve výboru jednáme o makrofinanční pomoci několika zemí, se kterými máme partnerství. A proto máme, pane komisaři, mnoho společných témat a já jsem rád, že tu jste a dávám vám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené poslankyně a vážení poslanci, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že se mohu dnes dopoledne vyjádřit zde u vás na výboru. Je to naše první schůzka a děkuji také mnohokrát eh, za to, že jste ji zorganizovali. Mé portfolio má velkou mezinárodní dimenzi, zejména v oblasti ekonomické a cel a daní. A mezinárodní obchod je jeden z klíčových prvků evropského růstu a proto mě samozřejmě velice zajímá, jakožto komisař, který odpovídá za ekonomické záležitosti. Cla eh, chrání naše vnější hranice a eh, zároveň také usnadňují mezinárodní obchod. Je to otázka bezpečnosti. Bezpečnost a obchod eh, jsou propojeny. A v mém portfoliu mám také fiskální agendu, což opět může mít dopad na naše vnější vztahy, na naše obchodní partnery. Já právě jsem zrovna nyní byl eh, na schůzi o černém seznamu daňových rájů. Já bych byl rád, aby tento eh, seznam byl přijat na Radě Ekofinu 5. prosince. A Rovněž bych chtěla, abychom tam měli odstrašující sankce. Několik krátkých slov o makroelgické globální situaci. Vy jste viděli ty předpovědi mezinárodního obchodu z podzima. Eh, celosvětová hospodářská aktivita se v druhém semestru velice zrychlila. Máme tady zlepšování ekonomiky, jak eh, již zdravých, tak i rychle rostoucích. Čína roste to předčilo veškerá očekávání, také se oživuje ekonomika v Rusku a Brazílii, v zemích, které nazýváme BRIC. Těm se daří lépe než v minulých letech. Celosvětový růst by se měl i nadále zrychlovat. Máme více než 3% v roce 2017 a více než 4% v roce 2018 a 2019 se očekávají. Také Evropa rychle roste 2,3%, což je rychlejší růst než v posledních desetiletích, eh, což samozřejmě jdu ruku v ruce i s tvorbou pracovních míst. A to, že Evropa roste, to se samozřejmě opírá i o ten celosvětový růst. Takže tady skutečně ekonomické oživení i v rychle rostoucích ekonomikách eh, také zde máme nárůst v oblasti služba, v oblasti služeb, což je také větší nárůst, než jak se odhadovalo ještě na jaře. Váš výbor se zajímal právem o mezinárodní spolupráci v celní oblasti. Jedno číslo, abych vám ukázal, jak velký je to úkol, v roce 2016 jsme měli více než 300 milionů celních prohlášení. Evropská unie nemůže sama zabezpečit eh, své vnější hranice. Naše dovozy a vývozy jsou zapojeny do celosvětových produkčních řetězců, které jsou čím dál tím více komplikované. Proto potřebujeme spolupracovat se s našimi zahraničními partnery a co možná nejlépe zaměřit kontroly, aby byly cílené správným způsobem. My tady máme Evropská komise roku 2014 strategie pro e, řízení takovýchto rizik. Máme tady bilaterální spolupráci s našimi hlavními obchodními partnery. Tady máme e, oblasti boje proti podvodům, sdílíme informace o rizicích. A tato spolupráce by se měla opírat o multilaterální rámec a v tomto rámci se odvíjet zejména uvnitř eh, celosvětové celní organizace. V tom dnešním kontextu jsou cla ještě důležitějším a strategičtějším faktorem než dříve, neboť přispívají také k tomu, abychom se kránili me- před mezinárodním terorismem, tím, že vlastně odstřihují, ničí ty kanály eh, financování ter- pro financování terorismu. Víme, že ta kriminální organizace, která sama sebe nazývá islámským státem, my teď říkáme Daesh, protože to není stát, tato organizace se financuje také tím, že na evropském trhu například prodává nelegálně dovezené eh, do Evropy eh, archeologické památky a proto komise eh, již přijala návrh řízení který se věnuje importu kulturních statků. Eh, takým způsobem se snažíme, aby se nám nedostávaly do Evropy takovéto typy produktů. O co se vlastně jedná? Ty důvozci produktů dostanou licenci pro dovoz takovýchto produktů. Jsou to často archeologické památky, manuskripty, krypty a další typy kulturního zboží a ty dovozci se budou muset podrobit eh, samocertifikaci, aby zde byla vysledovatelnost eh, toho zboží, abychom mohli zavádět vhodná opatření i celní a tento návrh, který již existuje, byl propojen s jakousi osvětovou kampaní proti, kteří kupují takovéto zboží. A e, je třeba, aby tedy všichni, kteří v tomto oboru působí, byli dobře informováni, také celníky musíme lépe vyškolit, pro ně je to rovněž nový úkol a musí mít dostatek dobrých informací. To je tedy i součást plánu proti pro boj proti terorismu, který také komise předložila. Týká se to například i vývozu hotových peněz. Likviditu nově definujeme. Rovněž pod to spadají Eh, kreditní karty, které je možné dobíjet, protože právě takový typ platebních prostředků využívají teroristické organizace. Pak i zde oblast DPH, kde prodnikáme další kroky a kde se snažíme zabránit tomu, aby docházelo podvodům ku prospěchu teroristů. Ročně máme asi 50 miliard nebo celkový objem podvodů v oblasti DPH je asi 50 miliard ročně. I zde hodláme zakročit a tak eh, vyvážit asi 80% těchto ztrát, těch 50 miliard. Dále daňové ráje, O tom jsem již hovořil nyní, když sestavujeme ten seznam, tak vidíme, jak cynickým způsobem nadnárodní společnosti postupují proto, aby se vyhnuli své daňové povinnosti. Evropská komise úzce spolupracuje s Mezinárodní pantery v rámci G20, OECD a dalšími, tak abychom celosvětově zakročili proti daňovým podvodům. Musíme tedy nejdříve ukázat na ty země, které jsou daňové neráje a to je vlastně jedna z našich cest, která také vede k více transparentnosti. Já jsem se zavázal, že prosadím seznam daňových rájů a jak jsem ji řekl, vyzvu ministry hospodářství a financí, aby tento seznam přijeli 5. prosince. Nemůžeme ztrácet čas. A země, které budou na seznamu, by měly být donuceny, aby zastavili své nevhodné daňové praktiky. Není to tedy sankce, je to pobítka. Ten, kdo je na seznamu, má možnost být ze seznamu opět vyškrtnut. Oblast DPH, o tom jsem hovořil, daňové podvody, o tom jsem rovněž hovořil. Pak zde máme například i soukromá letadla, která jsou zneužívána k daňovým účelům a je rovněž třeba posílit nástroje národních orgánů, zejména v oblasti boje proti podvodům s DPH. A nyní několik slov o makrofinanční pomoci eh, sousedním zemím. To je věc, která je důležitá, protože makroekonomická nestabilita v posledních letech narůstala. Tento nástroj je dobrý, neboť obnovuje makro ekonomickou stabilitu v dotčených zemích a je doprovázen hospodářskými a sociální reformy. Ta pomoc je zejména poskytována v případě nouze a proto je důležité, aby návrhy komise byly schváleny co možná nejrychleji. Například se to týká Ukrajiny. Dnes odpoledne se setkám s ukrajinským ministrem financí. Před několika týdny jsem se s ním setkal již ve Washingtonu. A i zde je, se jedná naléhavý případ. Rada a parlament se velmi rychle dokázali shodnout v roce 2015 a tehdy poskytnutá pomoc eh, přispěla ke stabilizaci Ukrajiny. Jsem rád, že uznáváte účinnost tohoto nástroje a nyní bychom ho měli zohledit i při naší revizi víceletého finančního rámce v polovině období. Děkuji vám, že se nám podařilo navýšit tu pomoc na dvě miliardy ročně. Doufám, že mě budete i nadále v tomto úsilí podporovat i po roce 2020. Makro i na programy makrofinanční pomoci se týkají také našich jižních sousedů, jako například Tuniska a Jordánska. První platby odešly již před měsícem. Také máme dohodu s Moldavskou republikou, která eh, má být podepsána moldavskou stranou během příštích měsíců. Tato dohoda by měla zajišťovat eh, to, že bude splněno přání spolu zákonodárců. Znamená to totiž, že určité opatření programu pro Moldavsko budou ještě posílena. Nyní Gruzie. Včera jste hovořili o programu pro Gruzii a doufám, že Rada a parlament co možná nejdříve tento program odsouhlasí. Ty platby jsou propojeny s reformami. Vždy připomínám na tuto skutečnost, neboť toto nám poskytuje jistou páku, kterou můžeme použít Říkám to vždy i odpovědným ministrům. Během posledních měsíců se potřeba zvýšila a pravděpodobně tato situace se nezmění ani během příštích měsíců. Je třeba použít této pomoci tohoto nástroje, abychom přispěli k reformám v těchto zemích, které tak silně potřebují. My vždy po reformách vojna trváme na nich a to je velice důležité příští době se ukáže, zda Ukrajina může implementovat zbytek programu pro to, aby dostala poslední tranši makroekonomické pomoci. U pladeb pro eh, Moldavskou republiku budeme dbát na to, aby dodržovala veškeré podmínky, které je provází. Tolik má slova na úvod. Dámy a pánové, jež oblasti ekonomiky a daní eh, je problematika, která má velmi mezinárodní charakter. Já zastupuji komisi na vyjednávání G20 i Mezinárodního měnového fondu. Jsem odpovědný i za daňovou tematiku, což nespadá do působnosti vašeho výboru, ale rád bych zde nadnesl jednu věc. Prosím o to, abyste co nej, možná nejdříve přijali návrh, který se týká těch, toho kulturního zboží. Vím, že se to eh, netýká pouze vašeho výboru, že tam máte i jiné výbory, které jsou odpovědné, nebo respektive, že nyní vymezujete odpovědnost mezi jednotlivými výbory. Já tu situaci znám, sám jsem byl poslancem, ale prosím vás, nalezte řešení co možná nejrychleji, neboť ten návrh je praktický účinný a nyní bohužel je odložen stranou a zablokován. Ovšem teroristé na nás útočí každý den. Já jsem měl dojem na výborech, které jsem již navštívil a také v podstatě na všech frakcích, že to podporujete a proto je třeba, abychom ten návrh eh, zrealizovali co možná nejdříve. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, vážený pane komisaři. A nyní eh, přejdeme k otázkám členů výboru za EPP má slovo pan Balesa. Děkuji, pane předsedo. Ehm, hovořím se jménem koordinátora EPP, protože ten tady dnes bohužel nemůže být. Jsem také zpravodajcem k Ukrajině, proto mám jednu otázku. Podívejme, tady, začneme tedy tu otázku koordinátora. Jakým způsobem komise eh, bude eh, řešit eh, problém zneužívání těch volných zón a volných přístavů? Eh, jak budete zjišťovat, kdo se, kdo se schovává kde. Eh, je eh, pravda, že komise v současné době pracuje na takzvaném černé listině těch daňových rájů? Pokud ano, tak můžete nám říct, jako bude, jaké budou další kroky komise. Bude se to týkat pouze zemí, které jsou mimo Evropskou unii, nebo se to bude týkat také zemí, které jsou členy Evropské unie? Dále je potom eh, co, eh, ta další otázka se týká distribuce mezinárodních daní. Dále bych chtěl eh, hovořit o té makrofinanční pomoci Ukrajině. Během našeho setkání, ke kterému došlo v minulém měsíci, jsme měli možnost si vyměnit názory také s Evropským účetním dvorem, včetně této otázky této pomoci Eh, členové účetního odboru zmínili jeden eh, konkrétní problém, zatímco rozhodnutí k tomu druhému MFF a také proplácení eh, těch prvních částí byl naprosto správný. Přesto tady nebyly přesně určeny podmínky pro další uvolňování dalších finančních prostředků. E, a přitom e, je potřeba přesně vědět, jaké jsou podmínky tedy další uvolnění i těchto e, příspěvků. Došlo k odložení. Potom v dubnu 2017 byly tyto prostředky uvolněny, i když některé podmínky nebyly splněny. Mohl byste nám v tomto kontextu říct něco o tom, jakým způsobem zajistíte rovnováhu mezi principem kondicionality a tou makrofinanční pomoc, Eh, Alexia Mosca za e SND. Della sua presenza qui Děkuji, děkuji mnohokrát, eh, pane komisaři, za vaše úvodní slova. Děkuji vám za to, že jste dnes navštívil náš výbor. Dříve několik poznámek a potom otázka. Vrátím se k daňovým rájům. U nás na výboru jsme se tomu výslovně nevěnovali, ale přesto Eh, my jako parlament hrajeme v této věci svou rolu a my vás eh, podporujeme v této vaší snaze. Makroekonomická pomoc je pro nás také velice důležitá. Jistě víte, že tento nástroj pokládáme za extrémně důležitý. Ale ráda bych poznamenala, že bychom měli velmi dbát na zlepšení té implementace a také dohledu je třeba, aby to bylo koherentní s veškerými dalšími politickými opatření, neboť pouze takto bude tento nástroj makrofinanční pomoci skutečně účinný. Nyní k, přejdu k otázce, jak to vypadá s tím kulturním zbožím. I my jsme toho názoru, že by to mělo být schváleno co možná nejdříve. A dvě otázky návrhům, které byly předloženy. Je pravda, že 80 až 90 kulturního zboží se obchoduje nelegálně? Pokud tomu tak je, tak potřebujeme skutečně účinné nástroje pro vysledovatelnost původu takovýchto předmětů. Vaše iniciativa je velice důležitá, ale existují na to ještě nějaké další iniciativy, které by doplnily. Vy jste již hovořil o té osvětě, ale my jsme toho názoru, že je velmi důležité, aby e, veškerá opatření byla prováděna koordinovaným způsobem. A dále bych se ráda zeptala, e, a jde tady o účinnou implementaci a účinné provádění veškerých ustanovení jak chcete zajistit, aby nedocházelo k nedegálním dovozům v důsledku mezer, které možná v naší legislativě existují. Například, když se jedná o starožitnosti, které nejsou ovšem takto deklarovány. Jak můžeme zajistit, že se budou uplatňovat veškerá pravidla, že se to nebude nějakým způsobem obcházet. Aby se prostě využili z té mezery. Děkuji a za EKR. Pan Stabaty. Váčený pane komisaře, děkuji mnohokrát, že jste nás navštívil ve výboru pro mezinárodní obchod. Ve svých úvodních slovech jste jasně řekl, že celosvětový obchod je zdrojem bohatství pro všechny národy. Ovšem, Bohužel to rozdělování toho, co se vytvoří, toho bohatství, které vznikne tím světovým obchodem, to rozdělování závisí na konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a tady je důležitý směrný kurz. Směrný kurz je zásadní v tom, to je parametrem toho, jak je možné zvyšovat konkurenceschopnost určité země. Já vám ukážu, jak rozděluje směrný kurz eura bohatství uvnitř Evropské měnové unie. Vezmu příklady Německa a Francie. Já se podívám na zahraniční obchod a eh, obchodní bilance v Německu v roce 2008, začátek věnové unie, to byl minus 730 miliard eur. Poslední číslo, které máme k dispozici pro Německo, je přebytek ve výši 260 miliard eur. 260 milionů eur přebytek. Francie prošla zcela opačnou cestou. V roce 2000 tady byl přebytek 17 miliard eur a v roce 2016 schodech 20 miliard eur. Německo svůj po, zvýšil svůj podíl na celosvětovém trhu z 8 na 10 Podíl Francie na svědosletelném trhu se snížil o jednu třetinu, což má dopad i na vnitřní bohatství vaší země. Představím několik čísel. V Německu je nezaměstnanost, tedy v posledních deseti letech nezaměstnanost v Německu od roku 2007 se nezaměstnanost snížila z 8,5% na 4,1% z něm Ve Francii se ovšem zvýšila z 8% na 10,1%. Nezaměstnanost mladých ve vaší zemi od roku 2007 do roku 2016 se zvedla z 19,5% na 24,1%. V Německu ovšem eh, ve stejném období se snížila z 11,8 na 7,1%, což tedy ukazuje, že ten blahobyt, který se takto vytvoří, je nerovně rozdělován, pokud je e, konkurenceschopnost v jednotlivých zemích různá, ovšem uvnitř měnové unie, já tady prosím komisi, aby se na to podívala. Uvnitř měnové unie máme na základě toho, že ten směrný kurz je jeden, ovšem různé výkonnosti těch ekonomik což se pak eh, právě odráží na tom, jak se rozvíjí zahraniční obchod a jak se vyvíjí interní makroekonomické veličiny. Proto prosím komise, aby vzala tato fakta na vědomí. Aby bych, byl bych vám děčen, pane komisaři, kdybyste o tom informovali své kolegy. Děkuji. Děkuji. Z liberály nikdo, takže za Google Thank you, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. E, já bych chtěl poděkovat panu komisaři za to, že přišel na tuto výměnu názorů e, a to o tématech, o kterých nediskutujeme příliš často. Například výbor pro Panama Papers navrhl určité odstavce, které mají být také začleněny do eh, budoucího rozvoje eh, dohod o volném obchodu. Například budoucí dohody o obchodu a partnerství, eh, které mají být vyjednány, anebo revize stávajících dohod by měly obsahovat závazné doložky o daňové kondicionalitě, a to v souladu s mezinárodními standardy OECD a akčního plánu BEPS a doporučení FATF. A dále, že investice a kapitoly o finančních službách v budoucích dohodách by se měly zakládat na principu eh, pozitivního seznamu. Takže eh, pokud jde o současnou situaci vztahu s, Moldavskou, s Moldavskem, s Ukrajinou, ale patrně mohu jmenovat i další země. Co byste navrhl eh, komisaři pro obchod, aby podnikl? Protože včera jsme debatovali o Mercosuru, a dohoda s Mercosurem vůbec neobsahuje takovouto závaznou doložku. My o této otázce nevyjednáváme a tím se dostáváme k problému, že většina dohod o volném obchodu, o kterých vyjednáváme nebo budeme vyjednávat, nebo jsme už vyjednali, neumo, neusnadňují e, daňové úniky, vyhýbání se daním a tak dále. Takže my jsme z toho vyšetřování e, výboru Panama Eh, Paradise Papers a tak dále, zjistili, že tedy komise a rada veřejně deklarovali, že musíme bojovat proti daňovému úniku a z toho musíme vyvodit určité závěry. Neměli bychom v tom případě ukončit vyjednávání, dokud nebudeme schopni takovéto eh, předpisy do budoucích dohod eh, začlenit nebo je přidat ke stávajícím dohodám. A ta dohoda o volném obchodu s Moldavskem eh, bude realizována, až budeme vědět, eh, že eh, prezident země řekl, že nemá tušení, kam ty peníze jdou. Takže v podstatě my využíváme peníze daňových poplatníků na těžko zdokumentovatelné, kontrolovatelné účely. A potom, eh, jestli mám ještě čas, pane předsedo, tak ještě další poznámku. Myslíte si, že moratorium na eh, vyjednávání o obchodních dohodách by mělo být uvaleno, pokud nebudeme schopni eh, zapojit do vyjednávání takovouto doložku? A jak spolupracujete s komisařskou Malmström? Děkuji Heidi Hautala za zelené. Děkuji vám, pane komisaři. Ještě k dohodám o volném obchodu a k daňovým otázkám bych chtěla připomenout, že když parlament navštívil eh, Joseph eh, Stiglitz ve výboru Panama, eh, tak byl značně pro myšlenku doložek o daňových unicích a vyhýbání se daním do obchodních dohod. A myslím si, že opravdu nazral na to čas, jak vysvětlil kolega Scholz. Otázka číslo jedna se týká přístupu k celním informacím. E, možná je vám známo, že některé zprávy tohoto výboru, zejména ta o globálních hodnotových řetězcích, e, požadují veřejný přístup k celním datům, aby bylo možno identifikovat a vysledovat produkty pocházející ze zemí mimo Evropskou unii, eh, které budí určité otázky etické a otázky ohledně udržitelnosti. Já vím, že to není příliš jednoduché, protože pokud to chápu správně, tak eh, podle celního nařízení eh, jsou tyto informace v rukou členských států. Nicméně eh, myslíte si, že tady se dá něco podniknout, protože to by byl nástroj, který by velice posílil transparentnost, o které jste se také zmínil, jakožto o vašem cíli. Má druhá otázka se týká digitálního obchodu. My jsme přijali zprávu Šáke o digitálním obchodu a Určitě tady vznikají nové problémy týkající se zdanění, e, například vyhýbání se DPH. E, a to v případě obchodu e, v digitální sféře. Je to téma, kterým se zabýváte? A poslední otázka, ta se týká Ukrajiny. Jaké by bylo vaše klíčové sdělení Ukrajině, pokud jde o její žádost o makrofinanční pomoc? Jak už jste slyšel z našich eh, komentářů eh, v parlamentu eh, vzbuzuje obavy ta absence jakýchkoliv podmínek souvisejících s touto makrofinanční pomocí. Děkuji za EFDD, pan Dartmouth. Nejprve bych chtěl moc krát poděkovat panu komisaři za to, že nás navštívil A mám tři nebo čtyři velice jednoduché otázky a e, jedna z nich navazuje na to, co říkal Helmut Scholz. E, nejprve, e, aspiruje komise na to, aby existovala společná daňová sazba pro firmy a společnosti v evropských členských státech. Má komise tyto ambice? Za druhé, pokud má tyto ambice, tak eh, jaké načasování si představujete? Za třetí, eh, Máte ambice na to, aby eh, byla společná úroveň daně z příjmu v členských státech a pokud ano, tak v jakém časovém horizontu? A potom jenom velice stručně, tady můj učený kolega profesor Starbaty velice působivě uváděl statistiku, ale já musím říci, že já mám dojem, že lidé v komisi a v institucích a bohužel i někteří kolegové se vůbec nezajímají o eh, to, jaký má euro dopad na nezaměstnanost a chudobu. Eh, jak to vypadá eh, s pokračujícím projektem neustále větší integrace a jak to vypadá s projektem eura? Je to možná, je to možná jenom můj dojem, eh, který je možná špatný, ale možná je také pravdivý. Inma? Gracias, presidente, y muchísimas gracias, comisario. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také eh, velice vám, pane komisaře, že jste se dnes dostavil mezi nás a děkuji vám za výtečnou práci, kterou odvádíte v rámci svého portfolia a také za váš boj proti daňovým rájům. Mám tři otázky. Jednak cla. Evropská unie má celní unii. Ovšem pouze částečně, co se týče kontrol a inspekcí, zde nemůžeme hovořit o skutečné celní unii. A to je ten problém, kterému čelíme. Proto by bylo vhodné ještě dál pokročit s harmonizací a evropský průmysl musí být chráněn proti velkým dovozcům, které stále hledají nějaké mezery. Ten přístav, kde jsou ty kontroly nejlaxnější, aby mohli toho využít pro své zájmy. Další téma spolupráce při boji proti daňovým rájům. Tady si myslím, můžeme eh, tomu na pomoci i prostřednictvím obchodních dohod. Jaké doporučení byste nám dal pro to, abychom i my nějakým způsobem mohli k tomu boji přispět? Za třetí, od roku 2020 s novým finančním rámcem a po Brexitu budeme mít menší příjmy, proto budeme muset lépe kontrolovat naše náklady, naše výdaje a ve světle této problematiky naše frakce vždy říkala, že potřebujeme daň z finančních transakcí. Mohl byste nám krátce nadnést, jak to s ní vypadá, jak vypadá aktuální stav věci a zda by bylo proveditelné, nebo co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili příjmy Unie. A myslím, že by to byl vhodný zdroj, neboť finanční transakce ještě zdaněny nejsou. Děkuji, zajímavá otázka. ještě zajímavější bude, jak na to krátce odpovědět, ale to je jiná záležitost. Já chci položit otázku, která se týká makrofinanční pomoci pro Ukrajinu. Jestli to správně chápu, je třeba vyplatit třetí tranši do konce roku, ne, nebo vlastně propadne, nebude už k dispozici. Já se ptám, co se tedy stane, jak to odhadujete? Máte pocit, že je možné tyto peníze vyplatit? Uh, E, neboť ty pochyby o tom, zda e, ta země plní naše podmínky, jsou velké i nadále. A proto se ptám, jak se komise zachová. Děkuji. A nyní Emmanuel Roel. Merci, euh, monsieur le président, et merci à Pierre Moscovici euh, de venir. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také jménu komisaři mnohokrát za to, že přišel k nám. Já bych chtěla zareagovat na to, co řekl kolega Serž mně se moc nelíbí to srovnání. Zdá že je to objevné, ale v zásadě to je pouze parciální. O číslech se můžeme bavit, ale v realitě to k ničemu nám nepomáhá. Když chcete skutečně srovnávat eh, Francii a Německo, tak bychom si museli vyhradit více času a museli bychom k tomu přistoupit mnohem serióznějším způsobem. Já mám několik málo eh, krátkých otázek. Ano, je tady propojení mezi ekonomickou silou státu a mezi obchodní politikou, to je pravda a obchodní politika prostě si s těmi problémy se vždy bojí A kolegové tady velice často hovořili o té priority naší socialistické, sociálně demokratické skupiny, a to je ta um, představa té daňové podmíněnosti. Jedné tady máme někdy dohody o volném obchodu, které jsou z daňového hlediska až slepé. A proto se ptám, eh, nebo dám příklad, Panama má dnes eh, má dohodu o volném obchodu s eh, dohodou obchodu Střední Amerika a Evropská unie, tedy ona je čistým příjemcem. A pokud bychom tady měli tu doložku o fiskální podměnosti, kterou chceme my, no tak by to vypadalo jinak. Druhý příklad, eh, co se týká budoucna Brexit. Dnes probíhá proces vcházíme do té skutečné fáze Brexitu, nebo do ní vejdeme za několik měsíců a momentálně Velká Británie, alespoň její vůdci, její vláda, eh, má na panické ostrovy a další eh, v daňové jurisdikce, kde si může dělat, co chtějí. A někdo i říká, že se jedná o skutečné daňové ráje. A pokud tomu tak je, tak se ptám, zda byste i tam měli, neměli zavést daněmu podmíněnost, protože to bude důležitý evropský partner. Já si myslím, že by to mělo být závazné, mělo by se to opřít o ustanovení OECD, o jejich doporučení a mělo by se to ale také pravidelně ověřovat, tak abychom eh, zaváděli opatření, například by eh, takovéto eh, jurisdikce, které by neschovaly správným způsobem z hlediska daní, tak měly přijít o té výhody, které poskytujeme z naší strany. Dále, nechci hovořit o strukturálních reformách, ale z technického administrativního hlediska je pro naše partnery dost komplikované skutečně včas eh, splnit veškeré technické administrativní požadavky. A já se ptám, zda komise v této oblasti by nemohla být poněkud flexibilnější. Děkuji mnohokrát a eh, já si myslím, že existuje obrovský rozdíl v tom, jakým způsobem fungují eh, nejrůznější celní zprávy. Existují jakési tajné seznamy, Eh, importérů, eh, kdy se říká, jestliže chcete dovážet toto, tak jděte eh, například přes hamburský přístav a tak dále. Čili mm, co se týče toho kulturního zboží, i tady může být problém, problém, protože i tady skutečně ty celní zprávy se chovají různě. Čili existuje nějaký, nějaké možné řešení pro tento problém? Těch otázek je skutečně eh, hodně eh, ze strany členů vašeho výboru. Já velice eh, vítám vaši angažovanost v prosazování otevřené ekonomiky, obchodu, ale také otázky bezpečnosti v oblastech, které souvisí s obchodem. Já se pokusím odpovědět na většinu těch vašich dotazů, dokonce abych začal eh, tedy eh, cly. Eh, my budeme se věnovat otázce volných zón. V současné době tedy žádný konkrétní plán neexistuje. Myslím si, že, existuje, že, že to je na členských státech, aby přijala určitá, aby přijala určité opatření a pak je implementovala. Je potřeba zajistit, aby veškeré ty eh, aktivity skutečně odpovídaly zákonným předpisům. Eh, eh, myslím si, že by bylo docela dobré rozeslat dotazníky, tak aby skutečně mohli přijmout určité kroky, které by mohly zlepšit tu situaci. Jestli můžeme my nějakým způsobem vstupovat do té otázky o těch volných zónách, Eh, tady si myslím, že skutečně jednotlivé vnitrostátní orgány musí se postarat o to, aby všechna pravidla byla přesně eh, aplikována, aby byla dodržována eh, všechno to pravidla. Co se týče účetního dvora, tady možná i účetní dvůr může do toho procesu vstupovat, pokud zjistí, že tyto věci nejsou dodržovány podle pravidel. to se, to se týká pochopitelně i oblastí mimo eh, hranice Evropské unie. Jsme globalizovaná ekonomika a existují skutečně vnější hrozby. A eh, zde je potřeba i naše společná akce. My jsme Unie, jsme více integrovaná než jakákoliv jiná ekonomická zóna a proto musíme v této oblasti dělat víc. Já jako komisař bych byl rád, kdyby Evropská unie skutečně byla takovým tím eh, vůdčím, eh, vůč, to vůči silou v boji proti eh, daňovým únikům a daňovým podvodům. Myslím si, že je potřeba posilovat všechno, co souvisí s dobrou zprávou a řízením těchto otázek, které souvisejí s, s celní a daňovou politikou. Seznam je e, mojí hlavní prioritou, to souvisí teda s tou fiskální agendou. Byl bych velice rád, kdyby ten seznam byl přijat e, co nejrychleji. Bylo by dobré, kdyby to e, bylo přijato do prosince. Dále by tento seznam měl být skutečně důvěryhodný. Já neříkám, jestli 12 by bylo více věrohodných než 8, o to nejde, ale Eh, jde o to, že skutečně musíme mít důvěryhodný seznam, tak aby všechny eh, země, které zkrátka se nedodržují ta pravidla, se na ten seznam dostanou. A za třetí musíme mít k dispozici sankce. Neříkám, že budou tyto sankce definovány hned, ale je potřeba i v této oblasti sankcí se pohnout z místa. Tolik tedy k tomu seznamu. Eh, otázka, jak pokroku bylo dosaženo. Já si myslím, že ten pokrok byl skutečně významný, eh, eh, alespoň tedy na základě těch informací to mohu konstatovat, které dostávám od účetního trhu. Pochopitelně komise nemá, není zodpovědná za vlastní seznam. My jsme zodpovědní za ty návrhy, za to, jak se k tomu bude přistupovat a tak dále. Ale já si myslím, že i to eh, funguje docela dobře a teď to bude pochopitelně v členských státech, aby zodpovědně k tomu přistoupili. Ale vypadá to poměrně optimisticky. Myslím si, že můžeme očekávat dobré výsledky, ale uvidíme, jak to dopadne. Zatím eh, ještě jsme tedy do cíle se nedostali. Počkejme si Eh, na to, jak to dopadne. Co se eh, týče kontrol eh, dovozu kulturního zboží, to skutečně nám dělá obrovské starosti, protože to ničí kulturní dědictví i v těch zemích, které nejsou schopny vlastně chránit své zájmy a velice často právě ty prostředky získané tímto způsobem eh, financují teroristické akce. A proto já si myslím a jsem o tom přesvědčen, že ten návrh, který byl přijat eh, v červenci 2017, skutečně eh, zabrání tomu ilegálnímu obchodu s těmito kulturními statky tím, že budeme mít ty kontrolní systémy týkající se veškerého dovozu těchto, tohoto zboží. Nemohu tady jmenovat všechna ta opatření, ale mohu říci, že zcela určitě připravujeme školení pro eh, celníky, kteří se pohybují v této oblasti. Kromě toho eh, musíme sensibilovat, eh, abych tak řekl, taky ty lidi, kteří obchodují s kulturními statky. Nejde o to, že bychom chtěli zrušit tento obchod, ale chceme zabránit tomu, aby se tyto věci dělaly nelegálně. Čili existuje určitý práh, kdy hovoříme o kulturních stacích, které jsou 250 let staré. Proč? Protože UNESCO to doporučuje, UNESCO takto definuje toto kulturní zboží. A to je právě to zboží, které v současné době Daesh, eh, islámský stát, právě nejvíce s ním obchoduje. Eh, jakým způsobem ten náš eh, návrh eh, tedy odpovídá těm globálním trendům? na mezinárodní úrovni slyšíme často výzvy, aby se tyto věci eh, nějakým způsobem upravily. Eh, eh, byla přijata také rezoluce k tomu, jako je například Rada bezpečnosti OSM přijala k tomu rezoluci, UNESCO k tomu přijalo rezoluci, podobně i další mezinárodní fóra, jako je například G7, která také se k tomuto návrhu Eh, vyjádřila. V současné době tedy ten je takový, že bychom měli tyto kontroly eh, importu eh, posílit. To souvisí pochopitelně také s prací celních úřadů, které musí najít správnou rovnováhu mezi obchodem na jedné straně a zajištěním bezpečnosti a zajištěním toho, že to zboží, které vstupuje do Evropské unie, skutečně je legální. je eh, potřeba, aby eh, byl ustaven kontakt eh, s obchodníky. Dále potom je potřeba mít ekonomické operátory, kteří budou potom spolupracovat s vlastními celními zprávami. V roce 2015 95 celních prohlášení byla vyřešena během jedné hodiny, to znamená, byla na ně Eh, potřebujeme tyto věci zjednodušit, tak abychom usnadnili ten legitimní obchod. Eh, eh, to souvisí právě s těmi celními deklaracemi. Chceme tyto věci uvádět do praxe. Co se týče zprávy a řízení, dobré zprávy a řízení celé té daňové politiky, to je také věc, ke které se vyjádřila celá řada poslanců z tohoto výboru. Já nejsem komisař pro obchod a proto mohu pouze se zmínit, až budu hovořit s komisařem pro obchod o tom, o čem jste tady hovořili, částečně i o té vaší kritice, ale komise eh, je přesvědčena, že skutečně v těch dohodách se třetími zeměmi musíme mít zdůrazněnou tu podmínku správného eh, řízení a zprávy eh, daní. To také souvisí také s těmi konkrétními doložkami týkajícími se eh, kondicionality eh, daňové a doufám, že členské státy na to brzy zareagují. Ale pochopitelně není to pouze na nás rozhodnout, i když eh, víme, že my máme vlastně jakýsi monopol o těchto věcech vyjednávat jménem celé Evropské unie. <clears throat> Otázka, jestli budou eh, aplikovány nějaké sankce. Musím říct, že v naší skupině jsme o tom zatím nehovořili. Členské státy eh, hovořili o různých eh, opatřeních. Mohli bychom pochopitelně hovořit o různých takovýchto opatřeních, ale podle mého názoru nejdůležitější je to, aby členské státy se shodly na tom, že takováto opatření, která souvisí s obchodem, eh, byla přijata, protože by mohly být velice důležitým nástrojem, hlavně eh, pro ty země, které eh, se chovají férově, ale na druhé straně to pochopitelně nemůže bránit v rozvoji obchodu. Až se podíváte na ten seznam, tak uvidíte, že i v této oblasti bychom se mohli setkat s určitými eh, eh, obtížemi. Já zatím nic eh, neanticipuji, ale určitá opatření skutečně by mohla být komplikovaná. Co se týče celních informací, transparentnosti a tak dále, Tady já si jsem eh, vědom toho, že eh, by bylo dobré, kdybychom měli možnost identifikovat ty evropské firmy, které například, eh, aby věci, které byly vyrobeny v rozporu s tím, čemu říkáme my podmínky vhodné, byly přitom zneužívány některé věci a je potřeba abychom v současné době skutečně našli různé způsoby, jak eh, mít zajištěný přístup k těmto informacím, i když by to muselo být skutečně za určitých podmínek. Ta praxe v Evropské unii je taková, že eh, celní informace eh, patří do Eh, osobních dat a proto jsou také chráněna jako, jako osobní data. To všechno souvisí pochopitelně s vnitrostátními právními předpisy a komise se domnívá, že nejlepší způsob, jak v této oblasti jednat, je obrátit se na členské státy s eh, výzvou, aby se věnovali těmto otázkám tak, jak to odpovídá jejich vnitrostátní legislativě. Eh, pokusíme se eh, také zajistit, aby ty onlineové platformy skutečně platily daně tak, jak mají. Myslím si, že je jasné, že v budoucnosti toho digitálního obchodu bude daleko více a proto je potřeba i těmto otázkám se věnovat. Pochopitelně optimální eh, reakce by měla být globální. Měli bychom se chovat podle určitých globálně přijatých pravidel upřímně řečeno, já si myslím, že nejlepší řešení by byla eh, společná konsolidovaná eh, daňová sazba z příjmu, ale můžeme také hovořit o některých konkrétnějších eh, návrzích. Budeme určitě se věnovat všem různým alternativním řešením. Potom předložíme celou řadu návrhů, které s tím souvisejí, a to na jaře roku 2018. A Ehm, to vychází ze sdělení ze září 2017, což je v podstatě takový dobrý materiál, na které, ze kterého se můžeme dozvědět o těchto věcech. Otázka harmonizované eh, daně. Ehm, poslanci většinou nejsou federalisté, ale jestliže chcete harmonizovat daň, eh, tak byste museli úplně změnit ty pravidla, který máme a museli bychom skutečně se posunout k větší integraci. Ne nutně k federalismu, ale k integraci určitě. V současné době otázky týkající se daní vyžadují eh, jednohlasný souhlas, to znamená, že jedno veto může to všechno eh, zrušit. Jestliže chcete mít harmonizované daně, tak potom je potřeba změnit toto pravidlo to znamená eh, kvalifikovanou, eh, eh, kvalifikovaná většina by měla nahradit jednomyslnost. To by asi vedlo k tomuto pokroku. To je moje odpověď na to, co jste říkal. Děkuji vám za ten federalistický návrh, který vlastně odpovídá tomu také, co já cítím. Eh, myslíme si, že ty eh, celní postupy by měly mít nějakým způsobem uniformované. Eh, měli bychom mít určité návody pro to, jak by se měly celní zprávy v jednotlivých státech chovat, ale pochopitelně je potřeba si uvědomit, že některé praxe neodpovídají a v případě, že to zjistíme, tak potom zahájíme řízení pro porušení pravidel. Eh, co se týče otázky makrofinancování a pomoci makrofinanční, eh, co se týče zprávy účetního dvora, Tady si myslím, že ty informace jsou spíše pozitivní, zejména ta, ta část té makrofinanční pomoci. Jak víte, ty zprávy se eh, vždy obře zveřejňují, vždy je to vlastně reakce komice na konstatování včetního dvora. Co týče Ukrajiny, tady jsem překvapen, že se to takto projevilo. Ten, ta druhá tranše, toto nebylo analyzováno účetním dvorem a do roku 2015 probíhal ten první program a ten druhý program začal až v květnu 2017 tedy po zprávě učitního dvora komise pracuje solidně a transparentně, to vás mohu ujistit, k Tunisku. Zde učitní dvůr kritizuje, respektive ne učitní dvůr, ale parlament kritizuje, že to probíhá velice pomalu a učitní dvůr vyzval komisi, aby ten proces urychlila. Já s vámi i rád budu i nadále pokračovat v této diskusi o Ukrajině. Platby, tam to není jednoduché, to přiznávám. Neboť Máme k dispozici pouze krátký čas a e, stále ještě e, určité podmínky e, nebudou naplněny, podmínky pro vyplacení. Já se sejdu znovu s ministrem a budu mít příležitost to potvrdit. Komise naslouchá žádostem vašeho výboru i dalším a mohu vás ujistit, že se vynasnažím ze všech sil. Nicméně musíme najít správnou rovnováhu mezi naším eh, silným závazkem vůči Ukrajině a dodržováním podmínek, eh, což je důležitý aspekt. Někteří z vás eh, se ptali, jak vytvářet pobídky pro naplňování podmínek na Ukrajině, ale i u dalších makrofinančních pomocí. Já sdílím vaše obavy z toho, jak provádět vidět reformy za účelem implementace podmínek. Zejména je to zásadní pro ty země samotné a pro jejich občany. My po nich nežádáme reformy proto, abychom je trestali, ale abychom vylepšili jejich ekonomickou stabilitu a růst a tvorba pracovních míst může nastat pouze v případě, kdy proběhnou uh, určité uh, procesy reform. Zároveň víme, že je potřeba, aby uh, ten aby ty reformy probíhaly v domácí režii a musíme eh, povzbuzovat eh, dotyčné země k tomu, aby se tomu věnovali. Pokud jde o obchodní vazby, tak MFA jsou zásadními prvky vztahů se sousedními zeměmi. Má jít o nástroj ekonomické stabilizace. Takže tohle je nejvyšší priorita. O tom také budu diskutovat se Cecílií Malmström, jak už jsem říkal předtím. Musíme tady eh, postupovat opatrně. Pokud jde o Moldavsko, přestože tam eh, ještě zbývá mnoho práce, připouštím, že Moldavsko učinilo pokrok eh, v oblasti několika klíčových reform. Například už došlo k pokroku eh, ve správě veřejných financí. Hodně práce bylo vykonáno v restrukturalizaci bankovního systému a pokud je o boj proti korupci, eh, moldavské eh, orgány přijaly eh, národní strategii boje proti korupci a integrity. Nicméně komise prostřednictvím spolupráce s tamními orgány bude podporovat udržování tohoto pokroku, který je pro Moldavany zásadní, aby udrželi tempo reform. A naše makrofinanční pomoc bude jedním z nástrojů, který by měl zajistit provádění reform. Dnes odpoledne se setkám s premiérem Moldavska, takže eh, budu eh, mu moci eh, toto sdělit a budeme se snažit o pokrok. Pokud jde o Brexit, nemám příliš co dodat k tomu, co už víte. Pan Barnier, hlavní vyjednavač komise, je jediným zástupcem komise já nebudu poskytovat detaily, pouze eh, mohu říci, že pevně věřím, že nejprve vyřešíme problémy, které jsou na stole, jako je finanční vypořádání eh, práva občanů, a potom přijdou na pořad jednání otázky eh, hranice s Irskem a potom můžeme diskutovat o budoucím uspořádání. Pak tu byly ještě tři další obecné otázky, pokud jde o eh, FTT, tak není žádným tajemstvím, že komise je pro FTT. Eh, návrh komise eh, nenarazil na souhlas. A teď je na stole posílená spolupráce na dobu čtyř let. 15. září na schůzi ministrů eh, účastních států eh, byl analyzován dopad Brexitu na projekt FTT a podle mého názoru tady není důvod eh, ke zpomalování procesu uzavření dohody v FTT. Některé členské státy už se shodly na ústředních prvcích společného FTT a e, upřímně řečeno, e, teď je potřeba pomoci jim se rozhodnout. Jestli chtějí FTT, mohou e, to mít rychle. Takže buď se to ukončí, anebo to bude uzavřeno. A potom ještě dvě poslední otázky. Pokud jde o směné kurzy, tak já v podstatě souhlasím s vašimi komentáři. Myslím si, že bychom to neměli příliš zjednodušovat. Za prvé, nikdo nemůže dokázat, že současný kurz eura je překážkou pro obchod. Ty kurzy, které jsme mývali v minulosti, tak eh, dnes nedochází k žádnému poklesu eh, konkurenceschopnosti nebo výstupu našeho průmyslu z důvodu ceny. Eh, náš průmysl nijak netrpí faktem, že euro získává na hodnotě. Spíše byste se měli ptát na makroekonomické nerovnosti. Máme také mechanismus včasného varování pro případy makroekonomické nerovnováhy. To je téma, o kterém hovoříme neustále. Ti, kdo mají rozpočtový deficit, tak eh, jedna země, která, kterou dobře znám, trpí tímto problémem, ale pak jsou tu i další země s deficitem. ty eh, je možné, že eh, budou muset eh, se zabývat i běžnými účty. Nemám na mysli nikoho konkrétního, dvě země, Nizozemí a Německo, tak pokud je tam takováto nerovnováha, tak je potřeba ji napravit, odstranit. Jakákoliv nerovnováha je vzájemná. Nevím, jestli jsem eh, odpověděl na všechny otázky, možná ne, možná jsem mohl být konkrétnější v některých případech, ale samozřejmě velice rád eh, se na vás ještě eh, obrátím, pokud byste si přáli podrobnější diskuzi. Děkuji moc krát za toto slyšení a ještě jednou bych chtěl zopakovat, jak je důležité mít správnou strategii mezinárodního obchodu. Zejména eh, o tomto tématu budu velice rád s vámi kdykoliv jednat v budoucnu. A ještě bych zopakoval jednu prozbu. Prosím, přijměte ten návrh o ilegálním obchodu s kulturními statky. Děkuji vám, pane komisaři. Byla to nesmírně zajímavá výměna názorů. a hodně štěstí eh, na vaší schůzce s ministry zemí MFA a přeji vám hodně zdaru. Tak, vážení kolegové, jdeme na bod 19 našeho pořadu jednání. Různé. Pan Dartmouth. Eh, já bych jenom chtěl učinit takový postřeh. Já bych vám chtěl eh, eh, pogratulovat k předsedání naší minulé schůze. Mně a něk- několika dalším kolegům jste dal dostatek času na to, abychom položili otázky, pronesli komentáře a tak dále. Nicméně, Včera eh, u té mnohem obšírnější diskuze s mnoha váženými osobami jsem se přihlásil zhruba na 45 sekund o slovo. Nicméně eh, bylo by eh, hezké, bylo by lepší, kdyby kolegové měli trochu víc času na to, aby mohli ještě zareagovat na různé zajímavé výroky od panelistů který jste dal dohromady. To je možná otázka na schůzi koordinátorů, ale eh, rád bych eh, tyto myšlenky nadnesl k vaší úvaze. Děkuji moc krát, já si myslím, že o tom ještě budeme diskutovat a ozveme se vám. Tak a potom bod 20 příští schůze se bude konat 28. listopadu. Děkuji vám moc krát a přeji hezký víkend.